k druhému čtení eh, zprávy pana Lightfriga ohledně rozměru eh, vozidel. Eh, mám tu dvě žádosti o slovo. Jako první paní Jufrida. Doufám, že je zde. Madame Jufrida. Paní Jufrida, máte slovo na dvě minuty. Grazie, Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem hlasovala pro toto doporučení, protože pro ochranu a bezpečnost je důležité, aby e, těžká vozidla a autobusy v EU respektovaly normy ohledně hmotnosti, výšky, šířky a délky. A kvůli naší bezpečnosti je zapotřebí mít i výjimky, aby e, výrobci toto mohli zavést do nového projekt, projektování aby měli například také řidiči lepší eh, výhled eh, z vozidla a aby se prostřednictvím technologií omezovaly jak emise, eh, tak nehody. Dopravci provádějí důležitou část služeb, umožňují svobodný pohyb osob a zboží a když budeme zlepšovat jejich těžké pracovní podmínky e, tímto textem, tak tím budeme e, chránit jak jejich zdraví, tak naše. Děkuji. Třeba, že tu máme poněkud obtížné podmínky a já bych chtěla požádat kolegy, kteří chtějí opustit homicykl, aby tak učinili v tichosti. Ještě jednou žádám o ticho. A pan Kelly tu není, další řečník. Pane Kelly, tady jste. Neviděla jsem vás na vašem místě. Máte dvě slova. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem s radostí mohl hlasovat pro tuto zprávu a hlasoval jsem tak se svou frakcí, protože jsme byli všichni pro tento návrh. Je to návrh velice důležitý a proběhla k němu velice zajímavá diskuse dnes dopoledne. Je to návrh důležitý zejména proto, že zajišťuje bezpečnost na silnicích pro všechny účastníky silničního provozu. A to je něco, co v té zprávě explicitně zmívá. Kromě toho je potřeba se rovněž zaměřit na možnou eliminaci rizik a vůbec snížení objemu dopravy, protože dopravy, vozidely na silnicích dnes skutečně hodně a to má velký dopad na životní prostředí, kterým se musíme zabývat. Konkrétně, co se týká těžkých vozidel, nákladních a jiných podobných vozidel, která využívají naše silnice. A já si myslím, že mm, máme zde dobrý základ pro další práci v této oblasti. Děkuji. Merci, monsieur. Nous pas... Děkuji vám, pane Kelly. Budeme nyní mít mm, vysvětlení hlasování o zprávě pana Lamasura a jako dalším na paní Jufrida tuto chvíli závažné ekonomické krize se stále zdá obtížnější se vymanit z této krize. proto je prioritou Evropské unie vytvářet pracovní místa. Dlouhodobé investice by mohly tohoto cíle dosáhnout tím, že budou financovány materiální činnosti a infrastruktury, e, výzkum a rozvoj, což jsou základní e, sektory pro rozvoj růstu. E, v této oblasti jsou důležitým nástrojem pro eh, inteligentní růst eh, právě dlouhodobé investice. Chtěla bych zdůraznit také, že Evropský dlouhodobý investiční fond může být eh, základním zdrojem mm, finančních prostředků pro podniky, které potřebují dlouhodobější perspektivu a může to pomáhat malým a středním podnikům. Pokud si přejeme, aby ten systém ale fungoval, nesmíme zapomínat na fiskální aspekty. EU by měla všem členským státům ukázat cestu, jak eh, eh, moci odečítat z daní eh, takovéto dlouhodobé investice. Děkuji. Slovo má paní Maletič. Jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedající. Otázky investic, dlouhodobých investic jsou zásadní. Ti jsou důležité pro inovaci a pro konkurenceschopnost EU. Různým způsobem se komise snaží podporovat investice v členských státech. A máme zde některé e, projekty a e, nyní tu máme i tento nový fond pro strategické investice. Ten text, který jsme právě podpořili, se týká dlouhodobých investic, které potřebujeme k našemu dalšímu budoucímu rozvoji. Potřebujeme dlouhodobé e, financování proto, abychom mohli investovat a abychom mohli pomáhat místní správě, v oblasti rozvoje, eh, vývoje, eh, vzdělávání a abychom mohli podporovat také a pomáhat malým středním podnikům, aby takto mohli dosáhnout dodatečných prostředků. Eh, pan Marias? Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem hlasoval proti této zprávě, protože zachovává struktury a procedury, které vedly ke škrtům v našem hospodářství. Ačkoliv 1,3 bilionu euro bylo vynaloženo na záchranu bank, vidíme v celé Evropské unii rostoucí nezaměstnanost, protože ty peníze pak nebyly dány bankami na podporu reálné ekonomiky a na podporu malých a středních podniků. Vzhledem k těm všem miliardám, které se sypou do zemí v rámci programu, tak hospodářství a zadlužení těchto států eh, se zhoršuje. Roste nezaměstnanost, zejména v Řecku, a je potřeba, abychom zajistili, že ty dva druhy bank, tedy ty běžné a investiční, podlehnou novému glass steagallovu aktu, aby došlo k napravení situace. Děkuji. Pan Děkuji, paní předsedkyně. Opět i tuto zprávu jsem s radostí podpořil. Proběhla k ní velice zajímavá diskuse dnes dopoledne a pan zpravodaj Lamasur na ní odvedl skvělou práci. Samozřejmě pakliže chceme bezpečně vystoupit z krize, potřebujeme investovat. A to zejména tam, kde je to zapotřebí nejvíc. Mám konkrétně na mysli základní infrastrukturu veřejné dopravy a infrastrukturu energetickou, jak už jsem říkal. Kromě toho, jak zde již zaznělo dnes dopoledne, konečně nám zase fungují banky. 70% lidí

Nyní následuje zpráva pana Tarabely, vysvětlení hlasování. Paní Šojdrová, jedna minuta. Děkuji, vážená paní předsedající. E, já jsem nehlasovala pro závěrečné usnesení e, ke zprávě poslance Tarabely o rovnosti žen a mužů a chci vysvětlit proč

ustanovení stávají v podstatě součástí antikoncepce. parlament jinými slovy zasáhl do ochrany nenarozeného života a to je prostě pro mě nepřijatelné porušení principu. Eh, z druhé strany parlament také porušil právo subsidiarity protože toto jsou otázky které jsou vyhrazeny členským státům pro jejich úpravu. Děkuji

je velmi důležité stejně tak téma antikoncepce. téma potratů je téma velmi citlivé a je třeba ho upravit v národním právu a stanovit jasná pravidla kdy je možno to použít. děkuji. děkuji paní Děkuji. Chtěla jsem poděkovat, samozřejmě jsem hlasovala pro tuto zprávu. Děkuji tedy za tu bohatou zprávu kolegovi Tarabelovi, protože se zabýval celou řadou aspektů, jak rozbít bariéry mezi možnostmi mužů a žen. Není tu mnoho ideologie, jedná se o reálný život, jedná se o rodičovskou eh, dovolenou, o rozdíly v penzích, o zdraví. Nikdo nežádá zvláštní eh, služby pro ženy, protože tu chybí služby pro všechny kategorie, které eh, které opečovávají ženy jako matky, sestry či dcery. Eh, chybí totiž struktury potřebné pro eh, děti, eh, staré lidi, lidi, kteří potřebují péči. Musíme tedy na to mm, myslet. Potřebujeme sociální péči, která bude efektivní a kterou ponese na bedrech stát nikoli jen ženy. Toto potřebujeme pro eh, růst, protože nesmíme zapomínat na práva lidí, práva žen a to proto, aby mohli vykonávat svou profesi, aby se museli, eh, aby museli se něčeho zbavovat a aby nemuseli přicházet určitý rozměr. Eh, děkuji paní Mlinář, takže pan Luke. Já jsem hlasoval proti této zprávě, protože si myslím, že je perverzní, aby právo na potrat pro všechny ženy bylo považováno a vydáváno za lidské právo. Je to otázka práva na život a fyzické eh, zdraví a to mají i nenarozené děti. Eh, aby ženy eh, rozhodovaly v určitých situacích ano, ale paušální právo na potrat, na přerušení těhotenství odporuje lidským právům a nemůže být součástí Evropského parlamentu. Považuji za nehorázné, aby pod pláštíkem lidských práv se takto porušovalo lidské právo a proto jsem hlasoval proti. La parole est à madame Mor- Slovo má paní Morvaj, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. V mé zemi, v Maďarsku, je celá řada žen, které fyzicky i psychicky jsou na dně. A setkávám se s nimi často a e, je to pro ně velmi obtížné, protože e, ženy se starají o děti, vychovávají je, starají se o členy rodiny, o starší osoby v rodině i o domácnost. A navíc ještě k tomu pracují, musí pracovat. Takže jsou sice ženy, ale jsou také ženy pracující na plný úvazek a velmi často pracují za nižší plat než e, muži. A já jsem souhlasila s částí dokumentu, Souhlasila jsem, protože by mohl přispět ke zlepšení z této e, nešťastné situace, ale nemohu souhlasit s celým textem. E, to, že ženy mají sice právo na potrat, ale e, není to prevence. Paní Gentile. Jedna minuta. Paní předsedající, já jsem ocenila a také sdílím to zaměření eh, této zprávy od Marka Tarabely. Eh, je to postoj, který ukazuje na ideologickou eh, stránku. Hovoří se o vymahatelnosti práv a zejména se jedná o ty e, osoby, které jsou nejzranitelnější, v tomto případě to jsou ženy. V naší diskuzi samozřejmě musíme zvažovat politické stránky, ale překonávat e, fundamentalistický postoj. Proto snažme se v našich politikách podporovat občanská lidská práva a e, takto umožnit e, e, vymáhání práv žen, tak aby ženy mohly žít své, svůj sexuální život bez předsudků, když jsou nuceny například přerušit těhotenství a žádají svá práva, protože jim případně můžu odepřeno mateřství. Je zapotřebí, aby byl eh, zhodnocen lidský kapitál, který nesou, aby mohli emancipovaně pracovat a takto budovat bohatství. Děkuji vám, paní kolegyně. Pan Zdechovský, jedna minuta. Vážená paní předsedkyně, dám, vážené dámy, vážení pánové, nemohl jsem podpořit tuto zprávu, i když měla být do určité míry pokroková. Její pokrokovost jde ale proti zásadě subsidiarity

Děkuji. Eh, pan Morkano, jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedající. Na základě hodnot, které sdílí se, se zdržel u usnesení kolegy eh, Trabely ohledně rovnosti žen a mužů v EU za rok 2013. Třeba, že to je celá řada pozitivních prvků, eh, se kterými souhlasím. Eh, je tu pak příliš silný prvek, který se týká práva na potrat na evropské úrovni, což proměnilo včerejší diskuzi a také dnešní hlasování eh, v jaké si přemýšlení o tragédii možného dobrovolného přeložení, přerušení těhotenství. Ono by stačilo respektovat princip subsidiarity, který udávají smlouvy. A je, v této souvislosti uplatňované eh, právě reprodukční zdraví a podobně je eh, příslušné členským státům. Je tu celá řada eh, pozitivních prvků v, té, v tomto usnesení, ale z důvodů časových je teď nebudu vyjmenovávat a proto tedy, že z části souhlasím, z části nejsem se zdržel. Děkuji, paní Forence má slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem přesvědčená, že dnešní hlasování bylo důležité. Já jsem hlasovala eh, přesvědčeně pro toto usnesení pana eh, Tarabely. Částečně eh, vylepšuje špatnou imič Evropského parlamentu, která byla způsobena nedávným odmítnutím zprávy paní Estrely. Myslím, že dnešní téma spočívá v tom, že do samého centra eh, našeho konání eh, musíme stanovit eh, svobodu žen a sebeurčení žen. A zpráva pana Tarabely umožňuje poukázat na to, jak naše generace žen ví, že šetření znamená útok na naše sebeurčení, eh, protože ženy mají práva, a které je zapotřebí prosazovat, aby ženy mohly prosazovat své sebeurčení, proto je zapotřebí hovořit o tom, že ženy mají nižší finanční odměnu za práci. Podívejme se eh, na to, co stanoví eh, Evropský úřad pro sledování údajů a řešnice je přerušena. Šogor. Děkuji. V neděli byl Mezinárodní den žen, což je hezké, ale rozhodně to nestačí, pakliže chceme dosáhnout rovnosti mezi eh, muži a ženami. Jeden z velkých problémů, které mají ženy a dívky, je obchod s lidmi, což je zejména problém, který vnímáme ve východních státech Evropské unie. Eh, vítám zaměření této zprávy na eh, rovnost žen a mužů co do hospodářské situace. Samozřejmě že mají ženy a dívky lepší hospodářskou situaci, eh, pravděpodobně nebo s menší pravděpodobností se stávají pak obětmi obchodu s lidmi. Nicméně další důležitý bod této zprávy je propojení, je její napojení hospodářské situace žen na jejich sexuální práva, na jejich reprodukční práva a na práva dětí, což je, což je oblast, která má v mnohých členských státech velké nedostatky, například u nás doma. Děkuji. Děkuji. Pan Džambacký má slovo. Předsedatel, vážení kolegy, nepodkrepích tozi doklad. Děkuji vám, vážené kolegyně, vážení kolegové. Eh, nemohl jsem podpořit tu zprávu, protože Eh, externí faktory eh, se takto mm, eh, pletou s osobními a rodinnými záležitostmi. Rodina, rodinné záležitosti se mají upravovat konvenčním způsobem. U nás v Bulharsku rodina je rodinou složenou z muže a ženy a já jsem proti veškerým vnějším zásahům komise nebo jiných orgánů Eh, které takto vstupují do rodinných vztahů. Každý má právo se rozhodovat ohledně své rodiny a ohledně svého zdraví. Problémy v rodině, problémy mezi mužem a ženou se musí řídit tradicí, jak tomu už je po staletí. Pan Kelly? Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem pro rovnost mezi muži a ženami. A čím dřív, tím líp. Ale zároveň je škoda, že se v tomto usnesení objevila doporučení taková, o jakých zde mluvili ostatní, která souvisí s tím, že se v celé Evropě umožní potraty. A proto jsem byl proti tomu usnesení, protože jsem proti tomuto konceptu celoevropských potratů. Je to něco, co si myslím, že by si měly rozhodovat jednotlivé členské státy. A konec konců potraty se týkají pouze žen, nikoli mužů. Když e, již diskutujeme o tomto tématu, tak bych rád navrhl, aby až o něm budeme eh, hovořit příště, abychom se skutečně soustředili na rovnost, skutečnou rovnost mezi ženami a muži. Čím dříve ji dosáhneme, tím lépe. Slova paní Petir. Protiv usvajanja ovog izvješća jer se zalažem za ravnopravnost svih i jednake šanse. Děkuji. Jedná se o zprávu eh, o rovnosti mužů a žen, ale je to jen eh, titul, neplní ve svém obsahu ve mně zbuzuje obavy to, jakým způsobem trávíme čas a využíváme peníze u těchto zpráv, o kterých už předem víme, že jsou proti principu subsidiarity. Poslanci, kteří píšou a podporují takovéto zprávy, eh, tímto podkopávají právní stát a právní jistotu to ve mně zbuzuje obavy, protože současně eh, se nám nedaří ani zjišťovat eh, skutečné příčiny diskriminace v naší společnosti a ehm, je mi líto, že tato zpráva se stala eh, takovým prostředkem obhajoby potratu, protože to je útok na demokracii a na rovnost, o které se tolik hovoří, ale nedaří se nám ji zajistit pro všechny. Nyní budeme mít vysvětlení hlasování zprávy pana Messerschmitta. Jedná se o výroční zprávu politice hospodářské soutěže. Paní Jufrida. jedna minuta. Já jsem hlasovala pro, protože konkurenceschopnost je jedním z receptů na vymanění se z krize. Politika eh, efektivní hospodářské soutěže eh, dokáže, eh, abychom dosáhli úspěchu v EU i pro naše občany. V příštích letech tu budou důležité úlohy týkající se jednotného trhu pro digitální oblast, energetiku, dopravu. Musíme věnovat velkou pozornost příležitosti digitálního jednotného trhu, aniž bychom opomíjeli řešili eh, další eh, tématiky, které mají konkrétní dopad na život občanů. Politika hospodářské soutěže nesmí být jediným principem řídícím vývoj trhu a vytváření trhu. Také úplně souhlasím se spravodajem, který tvrdí, že zapotřebí koordinovat iniciativy. Eh, vedle hospodářské soutěže musíme mít také zaměstnanost a růst. Děkuji, paní Borzan. označeno jako jedno od nejvážnějších generátorů hospodářského růstu. u Evropi. My hovoříme eh, v jednom z největším generátorů eh, prosperity v naší společnosti, ale ještě tento generátor není upraven. Eh, mnoho spotřebitelů nemůže ještě nakupovat online v jiných členských státech Eh, obchod online reprezentuje 14 celého sektoru. Pokud chci eh, koupit boty v Estonsku, tak mi server tvrdí, že to není možné. Eh, když si chci koupit zboží z Francie, dostanu stejnou odpověď když se chci přihlásit k digitálnímu obsahu a odjdu do jiného státu, nemohu využívat eh, ten eh, link, který jsem si zaplatila. Eh, takže tu je celá řada překážek pro občany. A před našimi podnikateli leží celá řada požadavků, které však nevyžadujeme od třetích států. Musíme takto podpořit jednotný trh, je to jedna z priorit. Jako další, pan Marias. Děkuji vám, paní předsedkyně. Konkurenceschopnost, hospodářská soutěž za určitých podmínek může vést k růstu a pracovním místům v, v této době úspor a chudoby napříč Evropou. Nicméně, aby hospodářská soutěž eh, fungovala řádně, musíme bojovat proti sociálnímu dumpingu. Což je něco, co je naprosto kontraproduktivní v tomto smyslu. Eh, podíváme-li se například na aferu LuxLeaks, to je další nedostatek, eh, proti kterému se musíme bránit. Nespravedlivá daňová konkurence. To je další věc. Monopoly a kartely, ty se budou vždy snažit stanovovat vlastní cenovou hladinu. Takže ano, eh, hospodářská soutěž jistě, ale spravedlivá hospodářská soutěž. A to bohužel jsou myšlenky, které v té zprávě nejsou, proto jsem byl proti. Děkuji. Paní Maletiše, jedna minuta. Slobodno tržišno... Děkuji vám, paní předsedající. Politika hospodářské soutěže je jedním z největších hnacích motorů eh, ekonomického růstu v Evropské unii, ale rozdílné právní praxe vedou k fragmentaci trhu což samozřejmě nenapomáhá boji proti monopolům, protože monopoly vytvářejí ztráty až 320 miliard eur a to představuje 3 evropského HDP. Musíme se tedy tázat, zda politiky hospodářské soutěže jsou patřičně silné, aby pomáhaly našim malým a středním podnikům. Rozdíly v cenách služeb a výrobků vyplývají také z různých postojů členských států ohledně eh, různých státních pomocí a eh, snižování daňové zátěže, daňových úlev. Je zapotřebí se tím zabývat, aby toto všechno bylo podnětem pro podnikatele. Paní Tomašič má slovo. Děkuji vám, eh, paní předsedající. Podpořila jsem zprávu kolegy Messerschmitta, protože s ním souhlasím. Politiky hospodářské soutěže jsou nezbytnou podmínkou pro zvýšení zaměstnanosti, investic a vyšší eh, konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Chci také zdůraznit, že některé trhy členských států jsou liberalizované pouze na papíře. Stává se, že to jsou veřejné společnosti, které jsou bývalými monopoly a díky eh, cenovému dumpingu likvidují konkurenci eh, ze soukromého sektoru. Takovýto modus operandi nás vede do situace, kdy eh, sice spotřebitel má nízké ceny, ale musí platit vyšší daně, aby těmto veřejným podnikům uhradil ztráty. Eh, pokud chceme postupovat eh, dále v jednotném trhu, musíme zajistit rovná mm, práva pro všechny. Jako poslední pan Sany. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Jako sociální demokrat a stínový zpravodaj jsem hlasoval pro tuto zprávu a jsem velmi rád, že touto zprávou eh, dosáhneme dalšího kroku pro to, abychom chránili pracovní místa a posílili veřejné služby. Ani já, ani moje frakce nemůžeme podpořit to, co frakce ALDE chtěla pro privatizaci, například eh, v oblasti dopravy. To je ten 85. bod zprávy, který eh, nám, eh, se kterým se nestotožňujeme. A navzdory tomuto bodu jsme podpořili zprávu. Děkuji. Přejdeme k vysvětlení hlasování o zprávě pana Zalba Bidegajna, výroční zprávy Evropské centrální banky z roku 2013. Jako první paní López Bermejo. Presidenta, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala proti této zprávě Evropské centrální banky, protože si nemyslím, že ta e, její činnost e, tomu odpovídá, protože úkoly Evropské centrální banky by měly spočívat v tom, aby podpořili oživení národních ekonomik tím, že e, podpoří půjčky a posílí úspory, ale pan Draghi tady požaduje nové finanční prostředky a vytváří další finanční bubliny. Ehm, metoda je trochu diskrétnější než u jeho předchůdce pana Trišeta, ale je to přesto brutální a naše dnešní hlasování musíme ukázat, že nám jde o pokrok. Nevidím to pana Lukeho, asi nás eh, opustil, takže má slovo paní Čufrida. Questa relazione tato zpráva objasňuje aspekty eh, působení Evropské centrální banky v posledních letech. Můžeme ocenit eh, nekonvenční eh, měnovou politiku banky, kromě stability cen, což je jedna z priorit ECB. Musí to být další cíle jako růst a zaměstnanost. Samozřejmě, že to ještě nestačí. Potřebujeme kromě ekonomických opatření také strukturální reformy pro investice. A připadá mi jako pozitivní signál i zveřejnění zápisů e, řídících rad, tak aby občané, e, pokud nedověřují e, institucím, aby měli tento silný signál transparentnosti. Děkuji. Merci, je ne... Děkuji. Nevidím paní Tundua. Přejdeme k panu Mariasovi. Děkuji vám. Tato zpráva přijímá skutečnost, že Evropská centrální banka se proměnila Eh, ve stát ve státě, což platí zejména o Řecku, protože eh, Draghi eh, při porušení smluv ukládá úsporná opatření řeckému národu. Chci poblahopřát kolegům, kteří masovně hlasovali pro můj pozměňovací návrh. Chci jim také poděkovat. Díky tomuto pozměňovací návrhu Evropský parlament žádá, aby bylo skoncováno s se z konflikty zájmu, které zde byly v ECB. ECB tedy nemůže být členem trojky a současně vykonávat své e, funkce nezávislého orgánu. To je důležitý krok k tomu, aby z naší země, z Řecka, zmizela trojka e, Je to eh, reakce, kterou jsem viděl 25. ledna a náš boj pokračuje. Pan Kelly. Eh, Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já jsem hlasoval pro všechny tyto návrhy společně s mou frakcí. A musel jsem tak učinit, protože jsem zde byl tu noc, kdy prezident Drági tento návrh představil a myslím si, že naše hlasování zde posílí vše, co v té debatě tehdy zaznělo, takže jeho práce si zaslouží ocenění. Vítám vše, co v té zprávě zaznělo, ale musím zároveň říci, že například dnes v Cheltenhamu jsou dostihy tam je jeden kůň, který se jmenuje Quantitative Easing, na kterého já jsem si pár liber vsadil. A upřímně doufám, že v tom dostihu zvítězí a že podobně zvítězí i strategie pana Dragiho. Polčák. Děkuji. Jako poslední pan Polčák. Předsedající, já taky přeji svému kolegovi, aby eh, mu investice vyšla leč eh, pokud jde k této zprávě, která eh, pojednává

Merci. Děkuji. A tímto je vyčerpán seznam řečníků podle článku 3, odstavec 3. Právní výbor 9.